Pět. A hned uděluji slovo panu komisaři Dimasovi. Prosím, máte slovo, pane komisaři. Děkuji vám, paní předsedající. Před členy tohoto parlamentu bych nejdříve vyjádřil upřímnou soustrast těm, kteří se stali oběťmi těchto lesních požárů. Letos v létě společenství významně přispělo k boji proti lesním požárům, které se eh, vyvinuly v různých členských státech. Snahy Evropské unie hrály zcela zásadní roli a nabídly pomoc členským státům, které byly postiženy těmito strašnými požáry. Zcela obzvláště bych rád poděkoval Evropskému parlamentu který se podílel také na pilotním projektu a jeho financování v této souvislosti. Rád bych také řekl, že tento pilotní projekt je jen malou částí prosazování návrhů a myšlenek pana Manie. Tomu bych také rád poděkoval a to zcela srdečně. Na základě tohoto pilotního programu mohl být uveden do provozu mechanismu společenství k ochranu obyvatelstva a tím se také posílil příspěvek zemím, které byly postiženy těmito přírodními katastrofami. Týkalo se to Francie, Itálie, Řecka, ale i jiných členů Evropské unie. Všechny tyto země byly velmi aktivní, poskytly například hasicí vrtulníky v Itálii, v Portugalsku a v jiných zemích. Poprvé vůbec spolupracovaly dvě unijní lodě ve spolupráci s řeckými a portugalskými loďmi, aby právě uhasily ty požáry. A to vše pro vytvoření Evropského autonomního hasičského sboru. V souvislosti s minulými událostmi se zase ozývalo mnoho hlasů politiků a občanů, že je nutné na Evropské unii vytvořit nějakou speciální jednotku, která se bude potýkat s těmito požáry. Potřebujeme také zásahovou jednotku, která účinně může zasáhnout, pokud to bude nutné. Byly podniknuty také snahy tímto směrem, tedy vytvoření autonomní hasičské jednoty k boji proti lesním požárům a jiným živlům. Tady, I tady existovala snaha Evropského parlamentu. Na základě toho bylo možné poskytnout prostředky a ty investovat do vozidel, hasičských vozidel a také letadel. A to vše proto, aby se vybudovala ta hasičská jednotka, zásahová jednotka k potírání lesních požárů a přírodních katastrof. Tato jednotka má být funkční v různých zemích členských, v různých členských státech, a to převážně v zemích, kde je jich nejvíce potřeba. Tyto hasičské jednotky byly tedy aktivní převážně v šesti zemích Evropské unie. Samozřejmě, že zasáhly i národní jednotky v Itálii, v Řecku, v Portugalsku, ale, jak už jsem řekla, účastnili se i ostatní země. Poskytly hasičské vozy. A pod logem Evropské unie zkrátka pomáhali těm národním jednotkám. Tímto způsobem chceme pokrýt určitou mezeru, která možná v nasazování těchto jednotek zatím existovala odpovídající vozy, které se nasazovaly a letadla, která byla k dispozici, se nasazovaly v Portugalsku, v Řecku a v Itálii. A v Řecku například tam, kde řádily nejhorší požáry. Aktivní jsme ale byli i na Korzice. Korzika jako e, ostrov byla na nás odkázána zcela zvláště. Kolegyně, kolegové, myslím, že je zcela zásadní, aby byla vyvinuta, vybudována autonomní eh, hasičská jednotka, abychom mohli být aktivní na úrovni Evropské unie. Myslím, že tento pilotní projekt nám umožní mít rychlou zásahovou jednotku na pomoc proti lesním požárům a jiným živelným katastrofám. A samozřejmě také proti katastrofám, které způsobí lidé. Samozřejmě jsme také přemýšleli o různých jiných aktivitách v souvislosti s těmito lesními požáry. Samozřejmě, že jde i o zprávu těchto zásahových jednotek a o ochranu bohatství naší přírody. Komise v této oblasti musí mít určité kompetence, aby mohla zajistit ochranu i v budoucnosti. V budoucnu by tedy měla existovat evropská zásahová jednota, jednotka, která by fungovala jako takový přídavný bezpečnostní orgán. Musíme také investovat do lidského kapitálu v této oblasti a do vzdělávání odborných pracovníků v této oblasti. Nehledě na to se v souvislosti s lesními požáry objevily určité praktické problémy, například koordinace jednotek v boji proti lesním požárům. Musíme se samozřejmě zamyslet i nad tím, jaké priority zde máme a podle jakých kritérií musíme postupovat, jak například najít vozy, které je potřeba nasadit na mnoha místech najednou, jak jsme to viděli například v Řecku. Teď musíme důkladně analyzovat všechny tyto postupy. Evropská komise to bude také předkládat radě ministrů k diskuzi. A rada potom podle pilotního, pilotního projektu zasáhne odpovídajícím způsobem. Dámy a pánové, rada, Evropský parlament a komise musí spolupracovat. Musí spolupracovat proto, aby vytvořila tento společný mechanismus. Členské státy mezi tím ale samozřejmě nesmí také být nečinné a musí plnit všechny své povinnosti, například v oblasti informační. Ještě krátce k tématu ochrana obyvatel. Od roku 2001 existuje tento mechanismus. První roky tento mechanismus fungoval s málo intervencemi od roku 2005 a v následných letech se zásahy posílily. Zásahů máme více, a to jak v Evropské unii, tak i vně. Přibližně 50 se jich odehrávalo v Evropské unii a 50 vně. Je zcela důležité, že poskytujeme pomoc i směrem ven, tedy nejen v Evropské unii. Jak jsem tedy už řekl, byly zde zásahy i například v souvislosti s vlnou tsunami. A i v tomto případě, i v jiných, jsme byli prvními, kteří zasáhli a poskytli odborné pracovníky, odborné síly všude tam, kde došlo k nějaké přírodní katastrofě. Ale jak už jsem řekl, máme před sebou ještě mnoho práce. A kdo si přečte zprávu, kterou před sebou máme, uvidí, kolik ještě musíme udělat kroků dopředu a to vše pro evropské občany a pro ochranu našich lesů a naší přírody. Děkuji vám. Děkuji vám, pane komisaři Dimasi. A nyní se docház, dostáváme k řečníkům ze skupin a jako první dostává slovo pan Skila Kakis za Evropskou stranu lidovou. Dvě minuty, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové. Jich Evropy je každoročně zasažen rozsáhlým systematickým ničením lesů. A v následujících desetiletích se ten problém ještě prohloubí. Takže za 30-40 let budeme v situaci, ať děláme cokoliv, abychom bojovali se skleníkovými plyny, zjistíme, že se klimatická situace zejména na jihu Evropy ještě zhorší. A zjistíme, jak citlivé je naše životní prostředí a jaký je škodlivý dopad na životní prostředí z titulu klimatických změn. Budeme svědky tedy rozsáhlých lesních požárů a rizika budou stále větší za normálních okolností je samozřejmě na členských státech, aby zvládali tyto požáry. A členské státy úspěšně bojují s tisíci požáry na jihu Evropy. Avšak tyto zvláště ničivé požáry znamenají mnohem větší potřebu solidarity mezi námi a jménem EPP navrhujeme abychom se zabývali zejména následujícími otázkami. Je důležité rozvinout komunitární mechanismus pro bezprostřední zásahy. O tom hovořil komisař Dimas, hovořil o tom také komis, pan poslanec Barnier. A je třeba řádně využívat prostředků, abychom řešili požáry na jihu Evropy a abychom měli větší míru solidarity a lepší koordinaci, je třeba postupovat co nejrychleji a rozvinout evropskou politiku, která bude čelit přírodním katastrofám. Je to pravda v mé vlastní zemi a pro ty občany, kteří jsou postiženi lesními požáry, tak ti skutečně podpoří naše usnesení. Je třeba, abychom byli citliví vůči této situaci. Je to vážný problém pro celý jich Evropy. Děkuji a za progresivní alianci socialistů a demokratů v Evropském parlamentu promluví paní Podimata. Prosím, dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. V letošním roce opět jsme zažili opakování příběhu o lesních požárech. A je to tedy ještě vážnější a vrací se to každý podzim. Jednáme o tomto tématu a snažíme se uklidnit lidi. Stovky hektarů lesa schořely a ekologická katastrofa je nesmírného rozsahu. Je třeba se zabývat tím, co nastalo ve Španělsku, v Portugalsku, ve Francii, v Řecku. A jedna věc je zcela jasná, pane komisaři. Není to pouze otázka eh, tedy sledování té situace. Musíme se poučit z té situace. A máme komentární mechanismus civilní ochrany, avšak v zásadě vyplňovat mezery a napravovat chyby národních vlád, to nestačí. Je třeba podnikat preventivní kroky. Potřebujeme přísnou legislativu, která bude využívána pro zalesňování vyhořelých částí krajiny. Na komunitární úrovně, kromě snahy o vytvoření mechanismu civilní ochrany, je třeba mít řádný fond solidarity, je třeba omezit byrokracii, která s tím souvisí, s těmito podobnými iniciativami. Pane komisaři, vy asi víte nejlépe, že nyní čelíme nové generaci, chcete-li, lesních požárů, které jsou mnohem intenzivnější, které zasahají, zasahují lesy Jižní Evropy a oblasti Středozemního moře. Musíme mít jasnou politiku v oblasti lesnictví a je třeba zajistit lepší boj i prevenci proti lesním požárům. A to vše je třeba posuzovat v kontextu zvládání klimatických změn jako celkového problému. Děkuji za skupinu liberálů a demokratů. Promluví paní Bilbao, máte minutu a půl, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také komisaři za jeho úvodní slovo. Ano, skutečně myslím, že je zapotřebí mít komunitární politiku v oblasti především prevence požárů, které takto vznikají, jak vidíme. Po celé letošní léto jsme toho byli svědky. A chtěla bych také na začátek svého vystoupení připomenout eh, také eh, požárníky, kteří, nebo hasiče, kteří eh, položili život, tedy ty čtyři případy, kdy při zásahu eh, přišli o život. Chci také říci, že mnoho těch požárů, které vznikly, eh, alespoň je to takové podezření, že vznikly úmyslně a že je to výsledkem spekulace s pozemky. A myslím si, že i v rámci EU je zapotřebí tyto věci analyzovat, vyšetřovat a také stanovit tresty za takovéto ekologické e, trestné činy. Je dobré, aby bylo možné použít také v této oblasti evropský příkaz. Je třeba využít prostředky, které máme k dispozici, aby bylo možné Eh, například měřit vítr, měřit teplotu a z toho vyvozovat také eh, preventivně eh, situace, ve kterých je velké nebezpečí požáru. Děkuji. Děkuji za zelené. Nyní promluví pan Tremopoulos. Máte tři minuty, prosím. Děkuji vám, paní předsedající. Ve skutečnosti je velmi zajímavé, že řekové toto téma přináší. Týká se to ale celého evropského jihu. Tam se přece všude vyskytují pravidelné lesní požáry a jsou tam ničeny velké plochy, biodiverzita, eh, přírodní bohatství, život občanů, to vše je těmito požáry ohroženo. Lesní požáry, jak se ukázalo v poslední době v Řecku, se často dají svést na nedostatečnou lesnickou politiku. A obě velké skupiny se bohužel pokoušely to zamést pod stůl. Snažili se také nedbat ochrany lesů, která je zakotvena v ústavě. Samozřejmě musíme myslet také na odpadky, které se nazbíraly v určitých oblastech a tento, tyto požáry potom vznikly v důsledku těchto skládek. Musíme s požáry bojovat tím, že budeme systematicky bojovat proti příčinám. Musíme také účinně potírat lesní požáry a příčiny na evropské úrovni, a to pomocí koordinovaných činností. Musíme prosazovat trvale udržitelnou politiku na evropské úrovni pro udržení lesů. Musíme také zajistit, aby prostředky z příslušných fondů, prostředky například z Fondu Solidarity, které jsou poskytnuty, aby našli opravdu svého adresáda, adresáta a byly použity rozumně a trvale udržitelně. Prostředky, které jsou k dispozici pro postižené oblasti, musí být použity na základě zcela jasných kritérií. Například eh, jedná se tam o vysazování. Samozřejmě musíme jasně uvést, že když se ukáže, že nebyly použity efektivně, například pro turistický roh nebo pro politiku osidlování, musí být tyto prostředky vráceny. Evropský parlament v této souvislosti vždy vyslovoval určitá doporučení, abychom bojovali s těmito nebezpečími, ale tato doporučení nebyla vždy uvedena v praxi. Myslím, že biodiverzita a ochrana přírody je udržitelná pouze, pokud budeme regionálně i národně bojovat proti nebezpečím a zapojíme obyvatelstvo, občany na venkově a vytvoříme takzvaná nová zelená povolání v souvislosti se vzdělanými občany v této oblasti. A samozřejmě se vzděláváním nových hasičů musíme nasadit efektivní mechanismy k včasnému potírání přírodních katastrof a to tím, že posíláme stálou skupinu zásahovou jednotku pro potírání lesních požárů, to už říkal pan komisař, ale i díky opatřením, která stojí ve zprávě. Proto chceme v Evropském parlamentu dospět k rozhodnutí. Musíme udělat určité kroky, abychom jako členské státy jednali společně, abychom předcházeli přírodním katastrofám a abychom evropské prostředky eh, nasazovali efektivně. To dlužíme našim dětem. Děkuji. Děkuji vám a dalším řečníkem je pan Šuntis za GUE NGL. Máte minutu a půl. Doufám, že jsem vaše jméno vyslovila správně. Děkuji vám. Moje země, Řecko, už je třetí rok za sebou postiženo katastrofickými lesními požáry. V roce 2007 jsme byli postiženi nejhoršími požáry za poslední dobu, ale i požáry v Atice ukázaly, jak důležité je mít účinnou ochranu proti požárům. Chtěl bych poukázat na to, že Ateny jsou evropským městem, které má největší znečištění ovzduší, nejméně zelené plochy na obyvatele a požáry, ke kterým tam došlo v posledním roce, tuto situaci samozřejmě ještě zhoršily. Samozřejmě, že klimatické změny eh, mohou do jisté míry za ničení lesů v současné době, ale samozřejmě, že vina je i národní a evropská politika. Po, protože jsme se dosud nikdy nesnažili o zásadní změnu ve strategii k ochraně životního prostředí, vždy eh, bylo jasné, že v Řecku jsou oblasti náchylné k lesním požárům a že musíme proti tomu bojovat. Měli jsme prostředky, které, kterých nebylo vždy dost a také nebyly vždy efektivně nasazeny. Chtěl bych se zeptat, eh, kdy dospějeme například k určité systematické kartografické činnosti, kdybychom tuto činnost provozovali tak bychom mohli kartograficky zaznamenávat náchylné oblasti. Mě tady zajímá, navrhujete něco v politice zalesňování v této souvislosti a slíbíte nám, že budete hovořit s národními vládami o odpovídajícím systému, například registrace určitých oblastí v Atice, například letiště, aby bylo vidět, které oblasti jsou obzvláště ohroženy. Jako další promluví paní Cavila, čtyři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem s radostí poslouchal, co tu zaznělo. A myslím, že to byla skutečně reakce na dopis, který jsme vám zaslali ve druhý den eh, lesních požárů. Navrhovali jsme společné kroky v jižní Evropě s cílem zvládnout lesní požáry a celou řadu podrobných konkrétních návrhů a jsme velmi rádi, pane komisaři, že všichni ostatní řečtí europoslanci španělští europoslanci podporují tento společný přístup eh, Evropského parlamentu rozvinout eh, evropskou strategii pro řešení přírodních katastrof. Pane komisaři, zdá se, že klimatické změny mají za následek záplavy a lesní požáry. Klimatické změny jsou významným strukturálním jevem. Lesní požáry a záplavy, které jsme nedávno viděli, jsou zde. A neměli bychom tedy uvažovat pouze krátkodobě. Třeba vytvořit základ pro dlouhodobou strategii. A z tohoto důvodu se domnívám, že vlády zemí Středomoří by měly rozvinout specifickou politiku a uznat, že takový mechanismus je skutečně důležitý, o kterém jsem hovořila. Je to velmi důležité pod záhlavím solidarity. A velmi často sever Evropy, severoevropské státy mají odlišný přístup. Když hovoříme o klimatických změnách, vidíme, jak rychle postupují přírodní katastrofy, které z toho pramení, se možná liší svou povahou od toho, co se děje na severu Evropy. A proto musíme vypracovat strategii s cílem zabránit a čelit přírodním katastrofám. Naše malé oddělení dobře fungovalo přes léto a je třeba nyní, aby toto oddělení tedy se rozrostlo a je třeba to prosazovat jak na úrovni komise, tak rady. Poslanci Evropského parlamentu z Jižní Evropy musí spolupracovat s národními vládami. Musí podporovat to, co komisař Dimas navrhuje, protože nakonec je to v zájmu všech i evropských zemí. zabývala jsem se návrhem EPP, myslím, že ho mohu podpořit. A jsem také velmi potěšena, že toto usnesení bylo vypracováno. A v usnesení je další bod, který bych chtěla zdůraznit, který byl navržen EPP. V předvečer jednání v Kodani bude věnována větší pozornost strategii prevence a boje proti přírodním katastrofám a rozpočtu pro prevenci přírodních katastrof. A zdá se, že v Kodani budeme potřebovat rozvinout skutečný komunitární mechanismus boje s lesními požáry. Měla by to být naše hlavní priorita při zpracování této evropské strategie pro boj a prevenci s národními katastrofami. Děkuji. Děkuji za nezařazené, promluví pan Obermajer, máte dvě minuty. Vážená paní předsedající, kolegyně, to, co se letos v létě odehrálo v Řecku, už by se v Evropě nemělo nikdy opakovat. V Řecku řádilo 75 požárů, šest z toho naprosto nekontrolovaně. Nejhorší z toho se odehrávaly na severu Aten, hlavního města. Docházelo k řadě zásahů z velké části dobrovolných hasičů a dobrovolných organizací a ti přispěli k tomu, že se lidské tragédie držely ve svých hranicích. Já si velmi vážím těch dobrovolníků, jejichž vybavení neodpovídalo nejvyššímu stavu techniky. Já sám jsem už mnoho desetiletí v Rakousku členem dobrovolné hasičské jednotky a proto s nimi umím soucítit a dokáže ocenit, co dokázali. Rád bych se dostal k tomu, co zmínila komise. Myslím, že je skvělé, že evropské zásahové jednotky budou pomáhat tam, kde nebudou stačit lokální jednotky. Myslím, že přísloví pomož si sám, jinak ti pomůže Bůh, je také velmi důležité. Myslím, že bychom měli vybudovat komunitární zásahové, zásahovou jednotku a myslím, že tady ve střední Evropě, v Německu, v Rakousku, Máme vybudovaný systém dobrovolnosti, který existuje už více než 100 let. Myslím, že bude také dobré, když budeme mít kontakty k dobrovolným jednotkám v různých zemích. Myslím, že v takových případech je také zajímavé udělat, vyvinout vlastní aktivitu. Jednotky ve vybraném regionu anebo různých obcích. Pokud tomu bude potřeba, jsem připraven aktivně pomoci, účin, účinkovat pomoci, být aktivní v této oblasti. Děkuji vám, to tedy byli řečníci za skupiny a nyní se dostáváme k dalším řečníkům. Jako první dostává slovo pan Baníje, máte dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, vážený eh, pane komisaři, vážení kolegové. Já chci samozřejmě poděkovat komisaři Dimasovi za to, že je tady mezi námi a za to, že eh, systematicky věnuje pozornost těmto katastrofám. Eh, hodně jsme pracovali na této věci, eh, tak jak to požadoval předseda Barroso, mm, ostatně to pan komisař zmínil, a sice 9. Eh, května již 2006 jsem toto uváděla. Když od té doby vidím všechny ty katastrofy, které, se, které nastaly od té doby, tak vidím, že je to stále aktuální bod. Samozřejmě, že se to netýká pouze Řecka. Všech zemí se to týká. A já bych dokonce řekl, že to nejsou jen eh, přírodní katastrofy, ale také eh, člověkem způsobené eh, katastrofy, například námořní katastrofy Erika a podobně, nebo průmyslové katastrofy typu Černobyl a podobně. A jsou prostě další a další katastrofy, například i tsunami, nejen požáry. A e, ve středozemním moři také jednou může nastat tsunami. Dostalo se to na začátku 20. Eh, století, kdy bylo zničeno město Messina. Eh, takže, vážení kolegové, pane komisaři, to, co jsme doposud eh, zmobilizovali, ty síly, které jsme zmobilizovali, to není na úrovni závažnosti těchto katastrof, mm, to včetně ohlediska klimatických změn. Takže velice děkuji komisi, děkuji komisaři Dimasovi. Je třeba pracovat na takovém mechanismu civilní ochrany a společně s členskými státy, které si to přejí. Tady si můžeme představit i posílenou spolupráci, když to nebude všech 27 států, může to být 12, pak 15 a uvidíte, nakonec se to bude týkat všech. Když jsem si udělal seznam katastrof, tak opravdu týká se to všech. Německo v roce 2002, obrovské záplavy například, nebo eh, také terorismus, pandemie a podobně. Já bych si opravdu přál, pane komisaři, aby komise udělala další krok před, aby vyzvala členské státy, aby se zapojili a Eh, také výbor, parlamentní výbor eh, pro obranu a bezpečnost, ale také pro eh, životní prostředí, aby se tímto zabývali. Děkuji vám. Další řečnicí je paní Estrela. Dvě minuty, prosím. Děkuji, paní komisaře. Paní předsedkyně, ještě jednou hovoříme o lesních požárech. Každý rok požáry zničí část evropských lesů. Klimatické změny oteplování znamenají, že se ta situace do budoucnosti nebude zlepšovat a katastrofy jsou nevyhnutelné, ale je třeba se snažit o prevenci, snižovat emise skleníkových plynů, vytvořit eh, adekvátní lesnickou politiku, která umožní uznat, jaké služby poskytuje les životního prostředí, zejména pokud je o absorpci uhlíku. A evropské mechanismy fungují stále lépe. Některé státy vynaložily značné úsilí, vynaložily podstatné investice. U nás v Portugalsku máme plán, který znamená nové územní plánování a boj proti požárům, změnu legislativy a také program obnovy lesů. Ale je třeba postupovat ještě lépe a to platí pro všechny dotčené členské státy zasažené touto katastrofou. Evropská komise musí naléhavě přijmout návrhy Evropského parlamentu v jednotlivých usneseních. Celá řada dokumentů navrhuje řešení zpráva Barně a další já sama jsem připravila zprávu o přírodních katastrofách pro výbor pro životní prostředí. A i zde byla řada konkrétních návrhů. A některé členské státy se dovolávají finančních důvodů, aby neposílili mechanismy, které existují. Já jim připomínám, že lepší prevence než léčba a je potom mnohem nákladnější zasahovat po lesních požárech. Takže potřebujeme ambiciozní politiku. Stále čekáme na směrnici o lesních požárech. Je nezbytná, podobně jako směrnice o záplavách. Oui, merci, madame. Děkuji. Další pan Alfonzi, jedna minuta. Letos i Korzika byla zasažena vážnými požáry podobně jako Sardinie, Katalánsko, Kanárské ostrovy, Řecko a mnoho dalších regionů Evropy. Pro postižené populace naše skupina žádá o záruku evropské solidarity skrze využití fondu solidarity. Jak bude postupovat Evropská komise? To je první otázka, kterou mám pro pana komisaře. 23. července na Korzice bylo mimořádné vedro. 44 stupňů, velmi suchý vzduch a silný vítr Siroko. A v takovémto kontextu, který bude stále častější kvůli klimatickému oteplování, došlo k tomu, že místní zpráva byla naprosto bezmocná. Když se vyskytnou takovéto meteorologické okolnosti, které můžeme předvídat, je třeba se spolehnout o evropskou posilu a je třeba zasáhnout u počínajících požárů, než se rozrostou. A když požár vstoupí do lesa, tak obvykle se zastaví, až když les celý schořel. Když hovoříme o pilotním projektu, jak vznikne tato síla civilní ochrany, která reaguje na základní výzvy pro všechny Evropany, pokud je o ochranu přírody, zejména pokud je o boj z požáry v oblasti středozemí. Je normální, že rozpočet na rok 2010 nic nepředpokládá pro tyto jednotky. Očekáváme, že velká skupina, jako je EPP pana Barniera, prosadí tuto změnu. No, děkuji vám. Dalším řečníkem je pan Tosas. Minutu a půl, prosím. Lesní požáry jsou opravdu politickým problémem v zemích, jako je Portugalsko, Španělsko, Francie, Itálie a Řecko. Mají závažné eh, dopady pro obyvatele a také pro životní prostředí. Z vlastní zkušenosti v Řecku mohu říci, že Požáry, které postihly jeho východ Atiky, ale také další části Řecka, um, způsobily obrovské škody. Podívejme se na reakci vlády v naší zemi. Když se eh, podíváme na skutečná fakta, a e, na osud lidí, kteří žili v těchto postižených oblastech, které, kteří utrpěli velké škody způsobené těmto, těmito požáry, tak e, vidíme, že jakkoliv, jakýkoliv mechanismus se tady rozvine, je velice těžké, aby zvládal takovéto problémy. Prostě není možné úplně odstranit tak velice závažné eh, problémy, které mají tak velké dopady na životní prostředí a ohrožují naši budoucnost. Když se podíváme, co se stalo eh, v, ještě v září roku 2009, tak jak velké eh, rozlohy lesů byly zničeny, Musíme se na toto dívat eh, také z hlediska škody, která byla napáchána, ale také lidské životy, které byly eh, položeny. A přitom je tady vlastně také spekulativní přístup, ten nesmí zvítězit nad eh, celkovým přístupem k naší eh, planetě, kdy potřebujeme určité finanční prostředky pro eh, obyvatele těchto mm, oblastí, pro zemědělce. Nemůžeme dovolit, aby se prostě takto ničily lesy. Potřebujeme mít Eh, dobrou politiku v oblasti eh, lesnictví. Děkuji vám. I když dnes nejsme pod tlakem času, ráda bych poprosila o to, abyste do jisté míry udrž- dodržovali řečnickou dobu minimálně s ohledem na kolegy, kteří dělají to stejné a přizpůsobují se. Dalším řečníkem je pan Mauro, dvě minuty, prosím. Děkuji vám, paní předsedající. rozpočtový nástroj, který si Evropská unie přece vzala, aby v této oblasti byla aktivní, je samozřejmě velmi důležitý nástroj. Myslím zde na Fond Solidarity. Ale je také pravda, že v roce 2007 když jsme považovali za nutné kritizovat tento, nástroj, hovořili jsme i o tématu flexibility je důležité, abychom jednali tak flexibilně, jak je to jen možné, aby ty prostředky byly, bylo možné použít tam, kde je to možné. Potřeby vypadají každý den zcela jinak. Je samozřejmě správné, když hovoříme o deseti týdnech, ve kterých musí členské státy něco podniknout, ale současně je jasné, že v mnoha případech je celková škoda velmi významná. A musíme také proto rozlišovat, jaké škody se vyskytly v určitých oblastech, abychom mohli odpovídajícím způsobem podpořit obyvatelstvo. V rozpočtovém výboru se například vyskytly poznámky, které jsme potom postoupili radě, ale rada dělá, jako by je neviděla. Eh, jednalo se například o to, že by se ještě jednou měl přeskoumat ten aspekt flexibility, aby se ještě zlepšilo účin, aby se zlepšila účinnost fondu Solidarity, aby zkrátka prostředky mohly být použity tam, kde jsou největší problémy. Proto bych vás, pane komisaři, rád poprosil, abyste se díval, podívali ještě jednou na bod 3 a 12 tady toho usnesení, abychom mohli zaručit členským státům, že dojde k odpovídající reakci. Myslíme si ale také, že potřebujeme určité odpovídající právní předpisy, aby mohly být prostředky efektivně použity. Pan Perelo, dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, pane eh, komisaři, eh, přes veškerý pokrok, který byl dosažen v poslední době, prostě EU hoří a hoří stále víc a víc. Tento parlament je bezesporu zneklidněn, to není potřeba ani opakovat. Když vidím, jak obrovské lesní požáry vznikají z celé Eh, řady důvodů, ale důležitým důvodem tady je také eh, otázka klimatických změn. Eh, členské státy, ale také jejich regionální nebo krajské útvary tady mají obrovské úkoly, ale stejně tak i Evropská unie, Evropská komise musí použít prostředky, které má k dispozici. Oběti a také škody, které tyto požáry napáchaly, Eh, určitě vyžadují z naší strany reakci a rozpočtové prostředky. Je třeba jednat. Je třeba jednat a je třeba změnit strategii, eh, vytvořit si prostředky, zmobilizovat prostředky a eh, vytvořit preventivní politiku. A to je odpovědností členských států, tam, kde ještě takové politiky chybí. Ovšem, není to pouze otázka jeho evropských zemí. Klimatické změny postihují všechny. Je to tudíž eh, záležitost, která se týká nás všech. Důležitým úkolem tohoto parlamentu je dosáhnout toho, aby Evropská unie na eh, eh, mezinárodní konferenci v Kodani dosáhla výsledků, které co nejvíce omezí emise skleníkových plynů, protože jisté je, že mezi příčinami požáru právě Klimatické změny představují velice závažný problém schválit takovouto rezoluci. To je bezesporu velkou výzvou pro tento parlament. A také komise, vážený pane komisaři, tady eh, musí zasáhnout, protože jestliže existuje jich Evropy, tak vězte, že hoří. Děkuji vám. Další řečnicí je paní Lope. Dvě minuty, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, vážený pane komisaři. Eh, vážení poslanci a poslankyně. Bohužel eh, na této plenární schůzi musíme se věnovat tradiční velmi smutné otázce přírodních katastrof a konkrétně lesních požárů. Opět se vracíme k této otázce, opět litujeme, eh, že došlo k těmto škodám, došlo k obětem na lidských životech. 20 lidských životů bylo obětováno a také v mé zemi k tomu došlo. A já bych chtěla říci, že tady je zapotřebí maximální solidarity s lidským utrpením a je třeba hovořit o tom, co působí tyto eh, katastrofy. Jsou tady strašné dopady katastrof eh, na eh, život obyvatel v těchto oblastech, na jejich hospodářství, ale také kulturní bohatství, historické bohatství a také cestovní ruch. 20 tisíc hektarů schořelo v mém kraji a to má obrovský dopad na životní prostředí. Je zapotřebí najít eh, odpověď na tyto problémy. To od nás čekají eh, občané, naši voliči. Evropské instituce eh, nemohou stát nečinně a nebýt schopny nalézt eh, opatření pro takové velké problémy. Je třeba vytvořit podmínky pro eh, také rychlou obnovu eh, oblastí postižených požáry. Zejména je třeba však se soustředit na oblast prevence a vytvořit evropskou, evropskou složku, evropský útvar, který bude zasahovat při takovýchto katastrofách. Evropská komise musí zanalizovat situaci a navrhnout opatření, které eh, dokáží eh, reagovat na situaci, na ztracená pracovní místa v těchto postižených oblastech. A má druhá výzva je eh, adresována španělské vládě. Španělsko bude předsedat od ledna 2010 Evropské unii a španělská vláda musí být schopna věnovat se těmto otázkám a také přesvědčit své kolegy, aby se tomu náležitě věnovali. Jsou to prioritní otázky. Ehm, vytvořit také reformu Fondu Solidarity. Španělské předsednictví musí zcela jasným a rozhodným způsobem se zasadit o vytvoření společné evropské strategie a vytvořit preventivní opatření a modely eh, hospodaření v lesnictví, které ehm, eh, nebudou působit takové velké požáry. Děkuji. Herzlichen Dank. Děkuji vám. Další řečnici je paní Balcány. Dvě minuty, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Milí kolegové, jakožto členka skupiny SD jsem měla možnost během posledních dnů v oblasti Ligurie a Ojanova zjistit, ke kolika požárům došlo požárům, které zdevastovaly celé oblasti. A Evropa skutečně musí naléhavě zasáhnout, abychom zamezili opakujícím se katastrofám tohoto druhu. Takové katastrofy opakující se by existovat neměly. Měli bychom se o to zasazovat každodenně, aby ty katastrofy nenastávaly cyklicky. Jsem přesvědčena, že Evropa by zde měla jednat efektivně. Evropa má tuto povinnost je třeba zachovat cené oblasti, které jsou naším společným dědictvím, protože jich Evropy stále častěji hoří. A každý pozemek, který hoří na jeho Evropy, znamená požár pro celou Evropu. Je třeba politiku prevence, což znamená v této oblasti boj proti veškerým druhům spekulací které přímo nebo nepřímo souvisejí s těmito katastrofami. A myslím, že je třeba také umožňovat lepší přístup k nezbytným zdrojům pro zmírnění katastrofálního dopadu těchto požárů. A tady mám na mysli zejména Fond Solidarity, který by měl být dostupnější pro zasažené oblasti. Děkuji vám. Nyní paní Grostet, máte dvě minuty, prosím. Eh, eh, Děkuji. V roce 2001 jsme žádali mechanismus evropské civilní ochrany po katastrofě 11. září. Potom jsme vytvořili fond a došlo k Barnierově zprávě, která zdůrazňovala nezbytnost solidarity. A dnes, ano, tato solidarita funguje, ale musí být ještě efektivnější. Musíme být schopni zařadit vyšší rychlostní stupeň, musíme rozvinout schopnost reakce. Schopnost reakce znamená, že my a všichni ostatní, kteří byli zasaženi požáry, litují toho, že často ty procedury jsou příliš zdlouhavé a realizace je skutečně příliš eh, dlouhá a když eh, čelíme požáru, tak je třeba skutečně jednat rychle. Zřejmě bychom měli být pružnější v oblasti realizace, protože zde je čas velmi cený. O prevenci se dostatečně nehovoří, protože jde o subsidiaritu a říká se, ano, rozhodovat musí členské státy, ale když požáry postihují biodiverzitu a životní prostředí, když zasahují to, co je pro nás, pro lidi nejcennější, pokud jde o majetek, domy, společné dědictví, když eh, také jsou postiženi lidé a odcházejí lidé, tak eh, to jsou skutečně kriminální činy. To musí přestat a musíme na to mít finanční prostředky. Je třeba si vytvořit optimální rozpočtové podmínky, abychom byli schopni v rámci tohoto evropského mechanismu civilní ochrany, abychom byli mnohem efektivnější. A dbejme tedy, aby náš rozpočet skutečně vzal v úvahu tyto otázky. To vše od nás vyžaduje konkrétní přístup v oblasti lesnické a zemědělské politiky. A o tom se dost nemluví. Prevence prevence, schopnost reakce a zdroje. Udělat vlastně všechno pro to, aby Jižní Evropa už nebyla fatálně zasažena požáry. Děkuji vám. Dalším řečníkem je pan Arsenis. Máte dvě minuty, prosím. Děkuji vám, paní předsedající, pane komisaři, dámy a pánové. Příští da, další rok byl evropský jich postižen těžkými lesními požáry, ale požáry byly i ve Spojených státech a v jiných oblastech světla, světa. Klimatické změny postihují obzvláště země ve středomorské oblasti, ale i jiné oblasti. Ničení středomorských lesů ale ničí také světové ekosystémy a přírodní zdroje. Potřebujeme zde evropská opatření boji a prevenci lesních požárů. Katastrofy měly nejhorší vliv letos v Řecku. Určité země eh, bez pochyby ukázaly jisté slabiny v možnostech, jak potírat lesní požáry, ale také v civilní ochraně, ale také v oblasti preventivních opatřeních, která mohly vykonat. Je velmi důležité, aby byly ochraňovány lesy, které se nacházejí obzvláště kolem městských oblastí anebo kolem center turistického ruchu. Existují samozřejmě také občané, kteří se lesními požáry mstí. Máme zde například i spekulativní důvody a často zde máme národní právní předpisy, které jsou takzvanými špatnými posly. Byly zahájeny evropské iniciativy, které by měly sloužit k ochraně postižených oblastí a v souvislosti s bojem proti klimatickým změnám. Potřebujeme také preventivní opatření v souvislosti s lesními požáry. Samozřejmě se musíme také dívat do budoucnosti naší planety a musíme být aktivní hlavně v Kodani, protože musíme, protože se musíme soustředit také na rozvojové země a zmínit toto téma. Musíme být těmi, kteří nabídnou dobrý příklad a musíme zaručit ochranu ohrožených lesů. A to se týká tedy převážně středomorské oblasti. Dalším řečníkem je pan Fíba. Dvě minuty, prosím. Děkuji vám, paní předsedající, dámy a pánové. Dimenze lesních požárů opravdu eh, překračuje možnosti malých členských států. Proto chce Evropský parlament využít Evropský sond Solidarity. Chceme uvolňovat prostředky konečně bez bariár. Členské země potřebují prostředky bezprostředně pro obnovu a pro prevenci se zemědělskými eh, programy a s programy v oblasti životního prostředí bychom mohli účinně pomoci. Jinak je ale odpovědnost na národních parlamentech a vládách. Přísnější pokuty, přísnější tresty, pokud se prokáže zavinění požáru a další oblasti, ve kterých musíme být aktivní. Také Evropa ale musí být více aktivní a koordinovat lépe. Evropské know-how musí být přeneseno do regionů, které jsou obzvláště postiženy. Potřebujeme také lepší pravidla pro přeshraniční nasazení a přeshraniční pomoc. V této oblasti očekáváme návrhy komise ale to bez toho, aby se zasahovalo do kompetencí členských států. Ještě jednou opakuji, nechci, aby se zasahovalo do kompetencí členského státu. Evropské hasičské vozy, evropská letadla, na ty můžeme myslet, ale dámy a pánové, až poté, co optimalizujeme všechny možnosti a když budeme efektivně nasazovat prostředky. Myslím si, že diskuze o ochraně před katastrofami je předčasná. Nejdříve musíme učinit první krok, to nejdůležitější, a to je evropská pomoc k tomu, aby si státy pomáhaly sami, a tedy Evropský fond solidarity, lepší koordinace a vzdělávání. Děkuji vám. Děkuji vám. Další je paní Ajala, máte jednu minutu, prosím. Děkuji. A nejdříve chci tedy vyjádřit eh, sympatie i porozumění pro oběti eh, této situace, které tolik litujeme. Důležité je, aby Evropa konečně měla nástroj, který by byl eh, účinný. Já eh, patřím do oblasti, nebo věnuji se oblasti dopravy a proto bych chtěla říci, pane komisaři, že bychom asi měli vytvořit něco podobného, jako je akční plán na evropské úrovni, který by měl za cíl Eh, lepší eh, působení, lepší zásahy, ale také dobré načasování eh, takové pomoci, aby bylo také možné i zlepšit pracovní podmínky těch, kteří tady zasahují. To si myslím, že je také velice důležité. A stejně tak vytvořit si opravdovou kulturu prevence. Vidíme, že Eh, je zapotřebí takovýmto způsobem preventivně postupovat proti požárům. Je třeba také vytvořit solidaritu a spolupráci, například eh, vysílat eh, letadla, které zasahují proti požárům i ze soudních zemí. A myslím, že tady je důležitá i solidarita mezi jihem a severem protože mm, ze dne na den takovéto složky se mohou skutečně přeměnit na právě ty síly, které potřebujeme. Potřebujeme tedy také eh, fond solidarity a náležitou strategii pro využívání půdy, která by nevedla k takovým spekulacím. Děkuji. Děkuji, pan Franko, dvě minuty. Monsieur le Président, monsieur le... Pane předsedo, pane komisaři, eh, dámy a pánové, eh, poslankyně a poslanci, Musíme říci, že oblast Středomoří opět bylo obětí plamenů, bylo to na Korzice, u Marseje, ale také v Itálii, ve Španělsku a nejvíce v Řecku. 400 tisíc hektarů celkem lesů ehm, se proměnilo v popel a také to eh, nenapravitelným způsobem poškodilo eh, biodiverzitu a vedlo to i k obětem na životech. Eh, jsme zděšeni takovouto bilancí, kterou musíme každým rokem znovu a znovu opakovat a vidíme, jak se to ještě dále zhoršuje kvůli klimatickým změnám. A proto volám, nechtě se vytvoří eh, celoevropské povědomí, které umožní lepší eh, koordinaci našich sil a lepší využití všech našich prostředků pro boj s požáry. Bylo by dobré vytvořit velký, široký projekt spolupráce v oblasti Středomoří v boji proti požáru požárům eh, v lesích. Jsem velmi rád, že vznikly již některé iniciativy a zejména, že je tady Evropský systém informací o lesních požárech. Je to pilotní projekt. Nicméně žádám, aby došlo k reformě, základní, zásadní reformě Fondu Solidarity. Aby Fond, fond Solidarity byl eh, účinným nástrojem v takových naléhavých situacích a eh, aby eh, také bylo možné použít Europe Aid, o kterém hovořil Michel Barnier již v roce 2000 2006, do čehož by se mohly zapojit jak všechny členské státy, tak i další země. Problém lesních požárů, ten vyžaduje také vzájemné informování, eh, výměnu si zkušeností a otázky prevence. Eh, chtěl bych připomenout, že v mém vlastním departmentu eh, hasičské sbory sehrály obrovskou úlohu, můžeme je dát za příklad. Děkuji. Děkuji, paní Korhola, dvě minuty. Kulunut vuosi on ollut yksi surullisimpia. Pane předsedo, eh, Uplynulý rok byl velice tragický z hlediska lesních požárů. Došlo ke ztrátám set, několika set milionů, eh, tisíc hektarů, zejména v oblasti Středomoří. A e, je to také velice známý problém, který přináší velice dobře známé důsledky, ale vidíme, že se to stále zhoršuje. Způsobují to klimatické změny a také konstatujeme e, v létě, že dochází k velmi dlouhým obdobím požáru na jihu Evropy, tady na jihu Evropy, kde je největší sucho, kde je tudíž největší riziko požáru a e, jsou to konkrétní regiony ve Španělsku, v Portugalsku. Vidíme, že letos k těmto požárům došlo ještě dříve než v předchozích letech vznikly velice příznivé podmínky pro takové rozvinutí eh, požáru. A také jsme již v minulosti konstatovali, eh, že tady jsou i sociálně-ekonomické faktory. Viděli jsme to i v Kalifornii, viděli jsme to i v Austrálii. Nemůžeme popřít, že tady jsou jistě příčiny, eh, které vedou také k určitým tlakům způsobeným potřebami rozšiřovat se Eh, pro eh, velká města vidíme také, že tady není schopnost orgánů náležitě zasáhnout a není také možné eh, odstranit i člověkem způsobené požáry, tedy úmyslně zapálené požáry. Je třeba brát v úvahu všechny tyto jevy které se každým rokem opakují a musíme udělat více pro to, aby bylo možné zajistit prevenci. Členské státy EU e, se musí náležitě zamyslet a říci si, zda e, lesní požáry nespůsobujeme do jisté míry také my sami tím, že nadále uplatňujeme praktiky, které tomu napomáhají. Děkuji. Madame Sari Esia, two minutes. Arvoisa puhemies, haluan yhtyä täällä niihin puheenvuoroihin, joissa on Pane předsedající, souhlasím s tím, co řekli mi předřečníci, a sice, že předcházení požárům je důležitější než hašení důsledků. V jižní Evropě a potír, na potírání požárů v jižní Evropě potřebujeme prostředky, potřebujeme také satelitní dozor a podobné systémy, které jsme vybudovali už například ve Finsku. Na národní úrovni se musíme postarat o to, aby bylo k dispozici odpovídající technické vybavení hasičských sborů, aby bylo možné uhasit a kontrolovat požáry co nejdříve. Záplavy, ke kterým docházelo, můžeme svést na klimatické změny a vše tedy vede k tomu, abychom v, Kopenha- v Kodani uzavřeli dobrou dohodu. Ale proti záplavám můžeme bojovat i na národní úrovni. Potřebujeme správnou lesnickou politiku, musíme ochraňovat určité oblasti a sázet, vysazovat určité druhy stromů a rostlin, aby zkrátka pochycovali vlhkost. Musíme také budovat určité speciální budovy a potřebujeme ochrana opatření proti záplavám. Tato záležitost musí být přenechána jednotlivým členským státům. Evropská unie nemůže být zodpovědná, musí být zodpovědný národní parlamenty a vlády. Evropský fond Solidarity je především nouzovou pomocí. Počítáme s tím, že evropské členské státy musí zasahovat především preventivně. Děkuji vám a dalším řečníkem je pan Mato Androjan. Děkuji, pane předsedo, vážený pane eh, komisaři. Požáry vždycky tragédií. Tragédií pro eh, obyvatele, tragédií pro životní prostředí i pro hospodářství. A já jsem měl to neštěstí, že jsem velice zblízka prožíval eh, na španělském území, na území Kanárských ostrovů, na ostrově La Palma právě tyto požáry. A je tady zapotřebí skutečně najít řešení. Řešení, které by bylo mm, dosti e, celistvé, celostní a které by bralo v úvahu celou řadu problémů. Především je třeba brát v úvahu oběti, všechny oběti. Je třeba vzdát hold všem těm, kdo e, při výkonu e, svých povinností, ale také dobrovolní hasiči, kteří se pustili do boje s těmito požáry. Dále musíme hovořit o suchu. Suchu, které se tak eh, zintenzivňuje a které je jednou z příčin těchto požárů. Dále musíme hovořit o dalších eh, příčinách, jako například určité opouštění zemědělské půdy, nedostatečné lesní hospodaření a také samozřejmě bohužel eh, sklony pyromanů, kteří zapalují lesy úmyslně. Vytvořme si strategii prevence těchto rizik. Vytvořme si strategii, která bude účinná a která umožní bojovat proti těmto přírodním katastrofám. Eh, prosím, vytvořme jednotnou akci. Důležitá je tady samozřejmě eh, pomoc, která bude poskytnuta, aby se Eh, uhradili eh, sociální náklady a také hospodářské škody. Tady je důležitá koordinace. A koordinace je nutná mezi nejrůznějšími nástroji EU. Eh, e Fond Solidarity, který bezesporu vyžaduje reformu, aby byl flexibilnější. A dále také další nástroje můžeme použít, jako například mechanismy rychlé reakce. Je třeba řešit všechny tyto problémy a já upřímně řečeno věřím, že k tomu přispěje také tato diskuse a tato usnesení. Děkuji dalším řečníkem pan Fernandez na dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedající. Pane předsedající. Zdravím i pana komisaře, milé kolegyně, milí kolegové. Myslím, že Teď je správná doba, abychom ukázali solidaritu, ale současně se nám nabízí šance a já bych dokonce řekl, že máme povinnost, abychom pracovali na změně, na korekturách, na přizpůsobení a to především na opravě a úpravě Evropského fondu Solidarity. A to proto, abychom mohli včas zasáhnout, aby naše pomoc byla také účinnější a abychom při těchto katastrofách mohli skutečně pomoci. Potřebujeme změnu lesnické politiky. Potřebujeme evropskou lesnickou politiku, která bude mít za cíl zhodnocovat a zlepšovat lesy. A současně bude působit preventivně proti, lesní, proti lesním požárům. V mnoha členských státech, stejně jako v mém členském státě v Portugalsku, ještě ani neexistuje katastr lesů a pozemku vůbec se neví, komu patří lesy, které právě hoří. A to samozřejmě vede i k potížím, jak při vysazování, tak při preventivních opatřeních, ale Mám tady jednu otázku týkající se prevence. Neměli bychom lesy zahrnout do Evropského hospodářského plánu? To je tedy, myslím tím tedy plán hospodářské obnovy. Měli bychom podniknout totiž určité akce, které by podpořily lesy, a výsledku bychom potom mohli využít například při zpracování biomasy, produkci energie a tak dále. Pokud budeme postupovat tímto způsobem, můžeme si být jistí, že chráníme životní prostředí, budeme životní prostředí ochraňovat a současně vytvářet pracovní místa. To je v současné době jedním z velkých cílů Evropy. Dalším řečníkem je pan, pan Nestelroy. Dvě minuty, prosím. Eh, op deze eerste vergaderdag van het eh, parlement. Je pozitivním, pane předsedající, že v první den parlamentního roku hovoříme o přírodních katastrofách v, jižních, v Jižní Evropě a jsem vděčný kolegům, kteří zpracovali kvalitní usnesení. Otázka dopadu na lidi Hovořili jsme před volbami o tom, že se musíme přiblížit k občanům a mohou nastat i záplavy v jiných částech Evropy. Ve výboru pro regionální politiku jsme častokrát hovořili o zdokonalení fondu Solidarity. My nechceme pouze nové nástroje, ale chceme zajistit, aby stávající nástroje byly zefektivněny Pane komisaři Dimasi, v parlamentu jsme přesně zdůraznili, kde by mělo dojít ke zlepšení a rada toho vůbec nedbala. A už to vlastně proběhlo před dvěma roky. Vy jste zmínil zlepšení při rozdělování letounů pro boj s požáry. A když hovoříme o síle civilní ochrany, je to dobrá myšlenka sama o sobě, že by Evropa takový nástroj měla. Ale základy pro to by měly být skutečně o členských státech. Je třeba zlepšit kvalifikaci a v tom širším regionu je třeba přístupnit nezbytné zdroje. A to není třeba řídit eh, centrálně, to se může odehrávat v členských státech, ale je třeba proto mít prostředky. A proč tedy to již nezahájíme? Hovoříme o ekonomickém plánu obnovy, snažíme se využít decentralizované nástroje. Usnesení potom volá a my to podpoříme. Děkuji, pan Antonio Cancia na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, usnesení, které je předloženo, předložené EPP, je kvalitním dokumentem, ale chtěl bych se vrátit k některým aspektům, které byly dnes zmíněny, ale které nejsou uvedeny v usnesení a které jsou v mém, návrhu, v mém pozměňovacím návrhu. Nejde jenom o požáry, ale i další katastrofy se odehrály. Na jeho Itálie přicházím z Veneta, které bylo postiženo sesuvy půdy, bouřemi, Borgaricadore, to jsou oblasti, které byly v Benátsku zasaženy. A existují i jiné katastrofy než jenom požáry záplavy v létě nejsou žádnou novinkou. Musíme se dívat do budoucnosti, protože budoucnost eh, nám připraví celou řadu přírodních katastrof z důvodu klimatických změn. Je třeba tedy zdůrazňovat prevenci, je třeba budovat infrastrukturu, která nám umožní bojovat s těmito katastrofami. Minimálně bude možné jim čelit a měli bychom eh, mít větší úctu k našim lesům, k našim loukám, k našim vodním tokům a ve většině případů přírodní katastrofy úzce souvisí s lidským chováním. Je třeba, aby sankce byly přísnější a je třeba vyhledat vyníky. Nezávislé jednotky pro zásah v Evropě, to je skvělý nápad a prostředky solidarity také, ale podle mého soudu bychom se neměli obracet pouze na požáry, měli bychom bojovat se všemi katastrofami, sjednotit fondy, zjednodušit postupy a zajistit větší míru pružnosti a koordinace. To už řekl také kolega. Děkuji, pan Kancian. Děkuji, pane Kanciane. Poslední řečník na seznamu řečníků. Není postup Catch the Eye. Paní McGuinness. Děkuji, pane předsedo. Naslouchala jsem rozpravě ve své kanceláři a v Irsku díky bohu nezaznamenáváme takové požáry, jako ti hovořili kolegové. Jedna věc mě zaujala. V parlamentu hovoříme o otázkách, které bezprostředně zasahují vlastní zemi. A hovoříme v, Firsku Irsku o Lisabonské smlouvě a o solidaritě v Evropě a myslím, že tento zvyk bychom měli porušit. Měli bychom hovořit o otázkách, které nás pálí i v jiných členských státech, než v tom, který známe nejlépe. Aby zde byla větší solidarita mezi poslanci, pokud jde o zájmy občanů. A já bych uvítala, kdyby se jiní zajímali o obavy občanů v Irsku. A takto bychom mohli podpořit myšlenku, že Evropa funguje pro všechny, že se dnes zabýváme pouze vlastními starostmi. To je jeden z nedostatků Evropské unie a je to věc, se kterou se potýkáme v rozpravě o Lisabonské smlouvě. Tedy chci vyjádřit solidaritu s problémy Jižní Evropy. Je třeba řešit problém těch, kteří záměrně ničí a je třeba se zabývat prevencí a, a je třeba uvolnit prostředky z Fondu Solidarity pro ty, kteří je potřebují. Děkuji mnohokrát. Pan López Aguilera na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři Dimasi. Já jsem evropským poslancem teď poprvé, to znamená po eh, volbách ze 7. června. Nicméně přesto vím, že po každé vždy eh, v září se znovu a znovu toto téma dostává do diskuse, protože eh, právě v září hodnotíme, jak obrovské požáry každý rok postihly jich Evropy, Francii, Itálii, Španělsko, Řecko, konkrétně na Kanárských ostrovech ve Španělsku, to znamená tom velmi vzdáleném regionu od Evropy, konkrétně na na ostrově La Palma eh, byl obrovský požár, obzvláště intenzivní eh, požár. A eh, jsou to katastrofy, které eh, postihují jich Evropy. A tady můžeme opět prokázat, že Evropa může pro občany těchto států eh, být eh, přidanou hodnotou. Je to přidaná hodnota Evropy díky tomu, že by bylo možné koordinovat Evropskou komisi, radu a také Evropský parlament přijetím usnesení a zasazením se o vytvoření řešení. Eh, diskuse tady probíhá, ta je důležitá, ale je třeba, aby také vedla k určitým řešením vytvoření fondu eh, solidarity, který by mohl eh, řešit tyto problémy. To je velice důležité a to by do budoucna mohlo být pro občany tím velkým rozdílem, který by byl zaznamenán u takových katastrof, které se periodicky každoročně opakují i a budou opakovat dále. Madame Děkuji, paní Figueredo, jedna minuta. Mikrofon, prosíme. Deste flagelo dos incêndios florestais. Děkuji. Lesní požáry jsou skutečnou metlou, která dopadá každoročně na jeho evropské země, eh, Španělsko, Francii, Itálii, Řecko. A tady je zapotřebí udělat něco pro to, aby se tato tendence eh, zvrátila. Eh, naše bohatství rostlin, živočichů je takto nuceno, e, ničeno. Je třeba e, analyzovat příčiny a postavit se proti nim. Musíme brát v úvahu i takové jevy, jako je e, odchod obyvatel z venkovských oblastí do měst, vylidňování venkova je Eh, zapotřebí eh, analyzovat zemědělskou činnost, aby měla být diverzifikovanější. Je tady zapotřebí pomáhat malým zemědělcům, eh, pomáhat mladým, aby si založili své zemědělské usedlosti, převzali zemědělské usedlosti. Jen tak bude možné preventivně bojovat proti této katastrofě. Děkuji. Jedna minuta. Pana to. Chers collègues, je suis satisfaite de Vážení kolegové, já jsem velice ráda, že jsem mohla vyslechnout komisaře Dimase na toto téma. On hovořil o tom, jak je eh, velice důležité se eh, zasadit o řešení, které přesahuje hranici, to znamená vytvořit eh, evropské řešení. Tady můžeme brát také v úvahu Unii pro Středomoří a tady hm, hovořit o velice naléhavé potřebě hm, pomoci hm, provést analýzy lesního hospodaření a zasadit se o to, aby se zmírnila tato katastrofa. Děkuji. Děkuji, že jste dodržela časový limit a konečně pan Luan. Děkuji, pane předsedo. Letos v létě Portugalsko, Francie, Španělsko, Řecko čelili požárům různého rozsahu. V Řecku požáry ohrozily 21 tisíc hektarů zničili obydlí. Potřebujeme koordinované úsilí. Kypr, Francie, Španělsko vyslali svá letadla pro boj s požáry. A evropská strategie, jak se zdá, byla úspěšná, byla užitečná. Fond Solidarity Evropské unie může zajisté být využit pro tuto situaci může eh, řešit některé výdaje, může nabídnout naléhavé úkryty a možnosti bydlení. A skutečně potřebujeme méně byrokracie, abychom mohli zpřístupňovat prostředky z fondu. V mé zemi v červenci došlo k přírodním katastrofám a dnes v září 2009 Finanční prostředky zatím nebyly rumunské vládě poskytnuty. Myslím, že do budoucnosti potřebujeme skutečnou trvale užitelnou lesnickou politiku a strategické zásady. Děkuji. Konečně chci požádat pana komisaře Dimase o závěrečné poznámky. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat váženým poslancům a poslankyním Evropského parlamentu za skvělé příspěvky v dnešní rozpravě a za kvalitní náměty, které zde byly předloženy. Mimořádná naléhavá situace, která má významné lidské, ekonomické a environmentální dopady, které byly zmíněny, to vše znamená, že potřebujeme stále více soustředit pozornost na to, co v budoucnosti mohou být ještě významnější krize. A nejde jenom o lesní požáry, které zaznamenáváme zejména na jihu Evropy, ale do jisté míry také v severní Evropě, ale i jiné přírodní katastrofy, jako jsou záplavy. Je třeba posílit a zdokonalit evropská opatření, abychom mohli jednat v takových situacích. Abychom poskytli přidanou hodnotu, která je třeba. A pokud jde o lesní požáry z letošního léta, jde o to, abychom zdokonali nejen kapacitu zvládat požáry, ale také preventivní aspekty. A řada řečníků zmínila v dnešní rozpravě i toto. Já chci připomenout, že v únoru komise eh, předložila sdělení týkající se prevence přírodních katastrof. Katastrof způsobených lidským zásahem a předložila řadu návrhů. A nyní očekáváme reakci Evropského parlamentu a rady. A jsem přesvědčen, když hovořím k novému parlamentu, že nebudete věci zdržovat. A tento dokument byl tedy předložený již v únoru. Je důležité, aby v usnesení, které, o kterém budete hlasovat během tohoto týdne, je tedy důležité, aby v tomto usnesení jsme upozornili i na tyto kroky. Já bych rád zdůraznil skutečnost, a opět eh, paní Podemata to zmínila i řada dalších řečníků. Jde o otázku klimatických změn a potřebu lepší koordinace. I potřebu revize komunitární strategie pro lesnictví a navázání této problematiky na obecnou klimatickou problematiku je třeba se zabývat otázkami souvisejícími s lesními požáry. A tady bych také chtěl říci, že sdělení zpracované komisí obsahuje důležitý bod, pokud je o rozhodnutí z minulého týdne týkající se financování a týkající se pravděpodobného vývoje v Kodani, pokud je o klimatické změny, a skutečnosti, že velká částka bude určena na financování požadovaných úprav z důvodu klimatických změn v rozvinutých zemích. A vzhledem k dopadům klimatických změn a celé otázce skleníkových plynů, tak se domnívám, že musíme skutečně se zabývat veškerými dopady a musíme tyto dopady řešit. Navrhuji tedy nejenom, abychom vyčkali do roku 2013, ale měli bychom začít již v roce 2010. A Evropská rada 17. 18. října musí dospět k dohodě o zpřístupnění finančních prostředků, tak, abychom se mohli rovnou pustit do práce a aby příslušné země viděly, že Evropská unie předkládá určité konkrétní návrhy. Další velmi důležitá věc je, a já se myslím, že vše, co zde zaznělo, bylo správné. Zabýváme se finančním mechanismem a podporou, kterou je možno poskytovat národním krokům, komise udělá maximum, aby zajistila, že Evropský fond solidarity bude schopen zajistit podporu snahám členských států. A také jsem o některých poslanců a poslankyň slyšel, že potřebujeme větší míru zásahu, že komise má být aktivnější. Tady se to týká několika otázek. Nejsem si zcela jist, na jakém základě toto tvrzení zaznělo, pokud je o aktivaci Fondu Solidarity, ale současně je třeba zajistit, že se zkoumají i jiné možnosti. Pokud jde o civilní ochranu a tento mechanismus a jeho aktivaci, tady hovoříme v reálném čase. Nedávný příklad lesních požárů v Řecku Uvedu jako příklad, jakmile jsme dostali oficiální sdělení od řecké vlády během hodiny, italská letadla opouštěla své základny, aby mohly aby mohla poskytnout pomoc. Tady hovoříme o reakcích v reálném čase. A jak už jsem řekl ve svém úvodním vystoupení, hovořili jsme o, o uragánu Katrina a o tsunami a o zemích, kde nastaly katastrofy. To je velmi důležité. Je třeba využít mechanismu civilní ochrany a je třeba se poučit z toho, co se stalo v posledních letech a vidět, jaké finanční možnosti existují. Proto, abychom byli schopni chránit životní prostředí i zájmy evropských občanů. Pokud jde o fond Solidarity, zaznělo zde, že potřebujeme větší míru pružnosti. A je pravdou, že pokud eh, chceme podniknout co nejrychlejší kroky, je třeba pamatovat na fond solidarity. A tady hovoříme o skutečně reálných potřebách a potřebách, které je třeba adekvátně posoudit. A je jasné, že komise by měla jednat co nejrychleji. A národní regionální instituce v jednotlivých zemích by měly mít možnost podnikat také příslušné kroky. Samozřejmě je to vždy vázáno určitými podmínkami, tedy Fond Solidarity ale nemělo by to trvat rok, než příslušné prostředky přijdou. Potřebujeme pružnost. Nemám dostatek řečnické doby, abych odpověděl konkrétní otázky, ale nechtěl bych zapomenout na všechny řečníky, kteří zmínili otázku ekonomické obnovy. tedy zasadit to pod celkové záhlaví ekonomické obnovy v Evropě. Tedy jak zajistit prevenci přírodních katastrof. Samozřejmě i to bude příspěvkem pro jiné oblasti a to je téma, o kterém, myslím, hovoříme každý rok. Takže skutečně zde existuje celá řada výhod pro ekonomickou aktivitu, pro zaměstnanost. Potřebujeme zajistit, že pokud eh, máme k dispozici miliony euro pro řešení situaci, nemělo by to eh, sloužit pouze k řešení nastalých škod. A to je důležité, když se zabýváme přírodními katastrofami. Závěrem bych chtěl zdůraznit eh, to, co jsme slyšeli, pokud je o řešení lesních požárů, zemětřesení i vojenských zásahů. V některých případech je to skutečně významné, relevantní. Hovořím také o záplavách, zemětřeseních, požárech a přesunech populace, například po konfliktu v Libanonu. I to jsou situace, které bychom měli být schopni řešit. Samozřejmě nemůžete se nikdy úplně zbavit rizika, ale je třeba zvolit optimální přístup pro řešení těchto krizí. Je třeba tedy posílit naše snahy v oblasti prevence a zajistit, že budeme schopni chránit naše občany i životní prostředí. Takže ještě jednou chci poděkovat Evropskému parlamentu, že nám poskytl plnou podporu při řešení těchto katastrof, které, což je v zájmu všech evropských občanů. Děkuji, pane komisaři, za to, že jste nám poskytl tuto odpověď. Děkuji. Rozprava na toto téma byla ukončena, hlasování nastane ve středu. A nyní můžeme postoupit k našemu dalšímu tématu na pořadu jednání prohlášení komise k dohodě o volném obchodu s Jižní Koreou a zejména z hlediska dopadu na evropský průmysl. A nyní požádám Lady Ashton, aby promluvila. Thank you very much. Uh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Velký potenciál nových uh, vývozních uh, možností je na azijském trhu. Eh, samozřejmě, kromě eh, multilaterální